dnes diskutovali, eh, předám orgánům, které za to zodpovídají, pokud nemáte nic proti tomu. A tím je tedy naše dnešní rozprava u konce. Děkuji všem kolegům za spolupráci.